Meine Damen und Herren. Dámy a pánové, srdečně vás vítám na společné schůzi výboru AFET a ENVY, kolega Lavia. Vítám ho rovněž. A slyšel jsem, že eh, paní zpravodajka Pětekaněn ještě zatím blízko hm, polárního kruhu, totiž ve Finsku z eh, velice závažných rodinných důvodů dnes zde nemůže být, eh, což plně chápeme. Doslechli jsem se, že kolega Petr Líze ji eh, na její přání zastoupí, ale protože nemá příliš mnoho času, tak bych po vás poprosil, pane Lavio, kdybyste s tím souhlasil, že bychom mohli dát hned na úvod slovo panu Lízemu, který tedy zastoupí paní Pěty Kajnen. A já sám se tedy vzdám svých úvodních slov, takže prosím Petře. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Skutečně musím omluvit Serpu Pětitkainen, která je zpravodajkou eh, této zprávy výboru eh, pro životní prostředí. Eh, řeší závažnou rodinnou záležitost a proto dnes dopoledne se nedostala včas do letadla. Takže skutečně ještě blíže Arktidě, o které dnes budeme hovořit mnohem blíže, tedy než my zde v Bruselu. Poprosila mě, abych krátce vysvětlil její pozici. A samozřejmě její spolupracovníci zapíšou veškeré otázky a předají je paní Kajnen Musím říct, že jsem velmi potěšen, že máme společné zasedání výboru pro životní prostředí a výboru pro zahraniční záležitosti, i když bohužel nás tady není tolik z obou výborů, ale doufám, že toto se budoucnosti zlepší. Přesto si myslím, že je velice důležité mít takováto zasedání. Měli jsme to tehdy, když jsme připravovali diskuzi o klimatické konferenci. I tehdy se nám podařilo jak se skloubit eh, politiku zahraniční a politiku životního prostředí, což přispělo k tomu, že jsme dospěli co možná nejlepšího výsledku. Nyní přejdu do angličtiny, neboť mám poznámky paní Pěty Kajgen přirozeně v angličtině. Měli by být to všem finsky, říká pan předseda. Vždycky nehovořím, takže se pokusím to eh, přednést v angličtině. Ona chce poblahopřát komisi k vyváženému výsledku, kterého dosáhla ve svém společném sdělení komise a vysoké představitelky eh, k politice EU Arkti, Arktida, která představuje dobrý základ pro vývoj eh, evropsko-arktické dimenze. Chce také poděkovat výboru pro zahraniční záležitosti a svému spolu zpravodaji panu Patovi, doufám, že jsem jej správně vyslovil jeho jméno, a děkuje za dobrou spolupráci nad tímto dokumentem. A o arktickou oblast je stále větší zájem a, a proto je potřeba posílit Eh, veškeré činnosti, které se týkají bezpečnosti, lidských práv, ekologie. To všechno má vliv na stabilitu eh, tohoto regionu. Především se zaměřme na životní prostředí, eh, výzvy ekologické jsou stále naléhavější, tamnější změny probíhají rychleji než kdekoliv jinde na světě. Oteplování, tání ledu, způsobuje eh, zvyšování hladiny, eh, hladiny moří a vytváření eh, nepředvídatelných vzorců počasí. Dopad, dopad na klima ovlivňují nejenom státy Arktidy, ale i státy v mírném období. Znečištění v arktickém, arktického klimatu je způsobováno především azijskými, eh, severoamerickými a evropskými znečišťovateli. Proto EU a další státy musí sehrávat silnou úlohu eh, v této věci. Eh, ekologické cíle je potřeba lépe zdůraznit v politice EU pro Arktidu, nejenom proto, že se všechny naše země zavázaly k dosažení cílů v oblasti ekologie, ale také proto, že senzitivní povaha arktického klimatu potřebuje zvláštní obranu. E, udržitelný rozvoj je jediným možným pro arktický region a proto naše politika pro Arktidu by měla lépe reflektovat e, požadavky jednotlivých, eh, jednotlivých eh, zemí v Arktidě s zvláštním důrazem na ochranu ekosystému. SDG představuje užitečný rámec pro zkoumání kapacitu ekosystému, která je vystavena tlakům eh, vinou na akumulovaných ekologických tlaků. Životní prostředí v Arktidě je potřeba lépe chránit i pomocí hodnocení dopadů to také pomůže Evropské unii jednat eh, odpovědněji, co se týče těžení zdrojů z Arktidy. A posílené hodnocení eh, dopadů na životní prostředí také pomůže tamním obyvatelstvu. Ona navrhuje, aby eh, Evropský parlament zopakoval svůj požadavek z roku 2000 2011 eh, na zákaz používání těžkých, eh, těžkých eh, olejů v plavidlech, která se pohybují Arktidou. Jak už bylo to bylo dosaženo v Antarktidě, riziko je trojí. Především představuje hrozbu pro volně žijící zvířata, má to nepříjemný dopad i na lidské zdraví a také nepříznivý eh, dopad na sníh a na tání ledu. Eh, SEPA vítá přístup komise, eh, která zdůrazňuje význam výzkumu. Evropou financované programy představují skutečnou přidanou hodnotu a je potřeba zachovat alespoň stejné financování výzkumu i v dalším období. Abychom mohli zajistit lepší kontinuitu a koordinaci výzkumu. Parlament vyzývá k založení informačního centra pro Arktidu. Byl mým úkolem tady vám toto přednést. Omlouvám se, že ona zde nemůže jít, i já budu muset za chvíli odejít na jinou schůzi ale jak jsem řekl, eh, asistent kolegyně je zde, vyslechne a zaznamená veškeré otázky a se zájmem vyslechneme i příspěvky spoluzpravodajů eh, eh, za výbor AFET a i od dalších kolegů. Děkuji. Giovanni. Thanks. Já chci jen poděkovat panu Brokovi a dalším poslancům, kteří zde dnes jsou a vítám eh, společnou spolupráci mezi našimi dvěma výbory. Naším úkolem je posílit a ochránit eh, citlivé ekosystémy Arktidy. Těším se, že vyslechnu zajímavou výměnu názorů a myslím, že teď můžeme dát slovo eh, zpravodaji za výbor AFET Umasi Petovi. Thank you very much. Děkuji, vážení kolegové. Jak víme, geopolitický význam arktického regionu je stále větší. Eh, změna klimatu eh, ovlivňuje stále větší konkurenci o přístup k Arktidě a přináší to sebou jak příležitosti, tak rizika. Patří sem výzvy v oblasti bezpečnosti, protože eh, transformace Arktidy představuje i zvýšenou lidskou aktivitu v regionu. Arktida už je dlouho oblastí konstruktivní mezinárodní spolupráce a je to region s nízkým napětím již dlouhou dobu. Takto bychom to rádi zachovali. Arktida by měla zůstat oblastí s nízkým napětím. Máme extenzivní mezinárodní právní rámec pro Arktidu, který je významný pro eh, zajišťování eh, otázek intraarktické suverenity. Evropská unie se dlouho eh, se dlouho angažuje v Arktidě různými způsoby. Tři státy, Dánsko, Finsko a Švédsko, jsou plnoprávnými členy osmičleného výboru pro Arktidu, sedm dalších států jsou pozorovateli. Evropská eh, unie eh, se chce stát pozorovatelem v této radě vzhledem k tomu, že představuje největšího přispěvatele finančních prostředků do Arktidy, tak toto by mělo smysl. Evropská unie by měla mít právo stát se pozorovatelem. Postupně Evropská unie vybudovala a posiluje eh, svou politiku pro Arktidu. Existuje společné sdělení komise a globální strategie, která se také týká geopolitický vývoj v arktické oblasti má také vliv na eh, situaci eh, bezpečnosti v severní Evropě a jinde. Potřebujeme zabránit eh, militarizaci Arktidě. Zpráva předpokládá potřebu koherentnějšího přístupu a arktická strategie a konkrétní akční plán zapojení EU v arktické oblasti. Bereme v úvahu přitom všechny aspekty to také vyplývá eh, z toho, že veškeré členské státy a i další státy mají své vlastní národní strategie pro Arktidu. Evropská unie má schopnost přispívat mnoha způsoby k řešení možných bezpečnostních problémů a k předcházení konfliktům a měla by přispívat v partnerství se svými členskými státy k budování mechanismů civilní bezpečnosti a k posilování kapacit pro zvládání krizí a katastrof a infrastruktury pro vyhledávání a záchranné infrastruktury. Zpráva požaduje, aby byla vypracována udržitelná politika pro arktickou oblast a upozorňuje na skutečnost, že Evropská unie považuje dodržování mezinárodního práva v této oblasti za zásadní, přičemž se vyplovuje, vyslovuje proto, aby EU hrála významnou úlohu v prosazování efektivních mnohostranných mechanismů a světového řádu založeného na pravidlech. Já samozřejmě také eh, děkuji eh, svému spoluzpravodaji eh, z výboru Envy a v práci budeme samozřejmě pokračovat až do, doufejme, pozitivního výsledku na plenárním zasedání začátkem příštího roku. Děkuji vám za pozornost. No. Mr. Donjon. Pan Danjan. Děkuji vám, pane předsedo. Kolega Michal Gáler je stínovým zpravodajem pro tento text. Omlouvá se, že dnes není přítomen, musel jet na konferenci o bezpečnostní a obrané politice, takže já v angličtině tedy eh, přečtu poznámky, které má ke zprávě. V současnosti nejsou žádné bezprostřední hrozby pro stabilitu eh, arktického regionu, nicméně některé regiony na hranicích EU eh, e jsou problematické. Oproti tomu Arktida je příkladem dobré spolupráce různých států a i nestátních aktérů. Politika EU pro Arktidu se zaměřuje hodně na ekologické a rozvojové aspekty a také na vědecké zájmy. EU e, si je vědomá hospodářského potenciálu a politických dopadů, e, když vlastně se budou stále více otevírat arktické vody bez e, ledu. Eh, sdělení komise se zaměřuje na integraci politiky členských států EU pro Arktidu, včetně přidružených států, jako je Norsko a Island, a to by mohlo vyvolat řadu nových iniciativ. Rada a parlament by měli zvážit zřízení pracovní skupiny pro arktickou a severskou spolupráci a také delegaci pro arkticko-severskou spolupráci. Silnější úloha EU v Arktické radě by vedla k rozvoji angažovanosti EU v této a i přilehlých oblastech. Od roku 2012 Evropský parlament vytrvale zdůrazňuje eh, nutnost eh, věnovat se zdrojům a bezpečnostní a obrané politice v této oblasti a také je třeba vlastně zapojit všechny členské státy účastnící se Arktické rady, rady, abychom zabránili konfliktům. Je třeba navzájem budovat důvěru v oblasti politické i vojenské. To by bylo skutečně vítané. Odstavce 6 a 7 návrhy zprávy bychom neměli podpořit, protože nebyly zjištěny nedostatky ohledně povinnosti týkající se posouzení dopadů a nezávazné iniciativy jež existují u členských států v Arktické radě. Návrh povinné certifikace výrobků z Arktidy je tedy velice diskriminační. Dále odstavec 2, eh, tam už existuje mezinárodní rámec pro eh, využívání arktických zdrojů a je nepravděpodobné, že bude možné nějak omezit lidskou činnost pouze na vědecké eh, účely a my tedy předložíme jako APV e pozměňovací návrhy v tomto duchu. Děkuji. Thank you very much. Now, Miss Schaldemose. Děkuji, paní Schaldemose. Much. I just Děkuji. Já jsem si právě uvědomila, že nemáme tlumočení do dánštiny a já jsem měla poznámky v dánštině, takže se omlouvám, že je přečtu eh, v angličtině asi ne tak plynule. Za prvé chci poděkovat dvěma zpravodajům za skvělou zprávu. Je to dobrý základ pro naši práci a jistě budeme schopni se na řadě otázek dohodnout. Já jsem stínovou zpravodajkou za socialisty ve výboru Envy a zaměřím se především na otázky životního prostředí. Chci ale vyzdvihnout skutečnost, že se píše ve zprávě, že Arktida musí zůstat oblastí nízkého napětí. S tím naprosto souhlasím. Je důležité, abychom se mohli zaměřit i na lepší ochranu životního prostředí a e, v oblasti s nízkým napětím toto bude rozhodně snadnější. Rovněž je důležité zajistit, a to by bylo dobře e, to v právě formulačně upřesnit, co se týče rozhodování arktických otázek. To by se mělo dít eh, ve spolupráci s tamním a místním obyvatelstvem. To by bylo také dobře více vypíchnout. A co se týče ekologických aspektů této zprávy, myslím, že je velmi dobrá. Podám tedy jenom několik málo pozměňovacích návrhů, které by posílily formulaci eh, pro ochranu životního prostředí a většího zapojení Eh, tamního místního obyvatelstva. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Paní Fotiga. Děkuji. Reporter. Já jsem stínovou zpravodajkou za EKRF a AFETu a chtěla bych také poblahopřát oběma spoluspravodajům k velice pečlivé vynikající práci. Děkuji za e, tuto podrobnou zprávu a Velice se mi líbí i ta část, která spadá pod Envy. Z hlediska AFETu se tam řeší také bezpečnostní a obrané otázky ve zprávě a chtěla bych zdůraznit ustanovení, které se týká toho, že by to měla být oblast, kde eh, nebude napětí, kde bude nízké napětí. Už to zmiňovali i spoluzpravodajové, že dochází k velkým geopolitickým změnám, pokud jde o postavení Arktidy v mezinárodních vztazích. A bohužel v rozporu s tím, co uvádíme v našich dokumentech. I z hlediska mezinárodního právního systému já bych chtěla eh, vyjádřit znepokojení nad rostoucí militarizací této oblasti ze strany Ruské federace. Dokladem toho je i funkční změna uvnitř ruské armády, která vlastně určila část vojska pro tuto oblast. A je tedy nezbytné zachovat mírovou spolupráci ve všech oblastech spolupráce v Arktidě, ať už je to eh, třeba Arktická rada, nebo eh, Euroarktická rada je velice důležité také zajistit práva domorodého obyvatelstva. A všechny mezinárodní eh, právní dokumenty, které jsou zmíněny na počátku této zprávy, jsou tedy velice důležité. Je tady výzva k posílení úlohy Evropské unie, a to je zcela právem. Když chtěla bych eh, zdůraznit rovněž tradici pozorovatelského statutu některých zemí, například Polska, která tedy velice přispívá. Samozřejmě hovoříme o nutnosti eh, zapojovat se do neustále výměny informací mezi Arktickou radou a jejími členskými státy. Ale musíme také zohledňovat zkušenosti a úlohu členských států EU, které již nyní jsou pozorovateli a které tedy mají tak, eh, co říct k vývoji v Arktidě. Děkuji. Děkuji paní Jatelmaky. Thanks. I will use fin- Děkuji, já budu hovořit uh, finsky protože Elmar Brok si přál, aby zde také někdo hovořil finsky, takže budu hovořit finsky. Děkuji zpravodajům za velice dobrý návrh zprávy. Zpráva se zaměřuje především na ochranu životního prostředí a na klima a já z celého srdce podporuji tento text. Přesto přijdu s některými pozměňovacími návrhy či návrhy na doplnění. Především vidím jako pozitivní, že se investuje do evropské části Arktidy. Naše politika a politika komise se v minulosti zaměřovaly i na arktickou oblast vně Evropské unie a já vnímám jako pozitivní, že si Evropská komise začíná vnímat Arktidy i v rámci Evropské unie, protože i v Evropě máme část Arktidy. Spolupráce, která probíhá v oblasti Arktidy, je velmi kvalitní a všichni aktéři to uznávají. A je dobré, že i parlament uznává, že spolupráce v oblasti Arktidy probíhá dobře. Vzhledem k tomu až budeme uvažovat o návrzích formulací v této zprávě. Měli bychom dbát na to, aby v této oblasti se vinou chybných formulací nebo chybného jazyka nedošlo ke zvýšení eh, napětí. Prozatím tomu tak není, musíme si být obezřetní i do budoucna. Co je společného pro arktické oblasti? Je tam málo obyvatelstva a klimatické podmínky jsou velmi náročné. I přesto tam někteří lidé chtějí žít a žijí tam. Z toho důvodu je důležité aby i severní oblasti byly součástí dopravní sítě TNT a aby Evropská unie investovala do infrastrukturních projektů v Arktidě. Jinými slovy, eh, důležitý je aspekt ochrany životního prostředí, ale i aspekt infrastruktury. Severní dimenze politiky je také významná. Partnerství v oblasti logistiky a dopravy jsou významná a i v budoucnu bychom do nich měli investovat. Na to potřebujeme dostatek zdrojů, aby bylo možné, aby vůbec nějací obyvatelé v Arktidě žili a aby byli plnoprávnými občany Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Paní Valero. Tak så Je... Děkuji. Domnívám se, že někdy přesně nevíme, co vlastně Arktida znamená. A co tento pojem vše obsahuje. My, kteří pocházíme ze severských zemí, víme, že je to také část našich vlastních zemí. Eh, Arktida to nejsou pouze zaledněné plochy. A dobře víme, že co se týče přístupu k Arktidě, tak je zde stále ještě několik otazníků. Arktida leží víceméně severně za polárním kruhem, ne, že je tam až tolik lidí, ale žijí tam lidé a potřebují dobrou infrastrukturu a dobré komunikační sítě. Žijí na severu naší Evropské unie. Ale pokud hovořím o Arktidě, tak bych nadnesla to, co já si představuji v souvislosti s tímto pojmem. Pro mě jde o to, že je třeba chránit Arktidu před eh, zneužíváním, před eh, ničením přírodních zdrojů. A první známky již vidíme. Jde o to, že led taje a proto vůbec je možné začít využívat eh, tento region jiným způsobem než dříve. Tento region se netýká pouze nás, ale celého světa právě v důsledku klimatických změn. V důsledku klimatických změn se otevřely nové cesty pro námořní plavbu a s tím se pojí i, ovšem i nová nebezpečí. Tání ledu se rok od roku zhoršuje, led taje čím dál tím rychleji. Ještě před několika málo desetiletími byla masa ledu velice velká a široká, ale každým rokem led eh, taje a ti, kteří nechtějí si připustit, že dochází k tomuto masivnímu tání ledu, tak argumentují, že v zimě se eh, tedy led opět utvoří, ale tomu je skutečně pouze v zimě takto. Ale z celkového pohledu prostě ta masa, to množství ledu neustále mizí. Pro nás to téma místě je, ale zatím jsme nic neudělali, proto si myslím, že potřebujeme moratorium na jakýkoliv typ činnosti v oblasti Arktidy, která by probíhala na území, které bylo dříve pokryto ledem. Nemám ti na mysli sever Švédska či Finska. Potřebujeme podobný typ moratoria, jaký již existuje v Antarktidě. Víme, že například vrty na volném moři, na hlubokém moři, mohou mít katastrofální ekologické důsledky. Dobře víme, jak to vypadalo, když v minulosti došlo k obdobným případům, kde došlo k nějaké havárii ropného vrtu. Ovšem moratorium stále není a namísto toho, aby zde bylo moratorium, slýcháme argumenty tohoto typu, že moratorium není třeba, neboť se někomu nevyplatí eh, hledat ropu v oblasti Arktidy. Ale to, že se to nevyplatí nyní, vůbec neznamená, že v budoucnosti se nemůžeme nikdy dostat do stavu, kdy se to prostě, eh, kdy to již rentabilní bude. A z mého pohledu proto nutně eh, nějaké moratorium potřebujeme. A my v parlamentu bychom měli jasně ukázat, že v přední řadě, a je to opravdu nejdůležitější, je ochrana Arktidy. Pak je třeba bojovat s změnou klimatu a Rovněž je třeba nějakým způsobem zmírňovat důsledky změněného klimatu, například to, že se zvyšuje mořská hladina. Tedy na prvním přídě, místě musí přijít ochrana životního prostředí. To musí mít vždy přednost před eh, podnikatelskou činností. Děkuji. Děkuji. není pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Hovořili o tom již kolegové přede mnou. Arktida nás dnes staví před dvě velké výzvy. Jednak jsou tam ty enormní zdroje surovin. Eh, geopolitika na mezinárodní úrovni se na to ještě, ještě nezaměřuje, ale je tam například 30 zásob zemního plynu, velké zásoby ropy ale pokud by došlo k využívání těchto přírodních zdrojů, tak by to mohlo vést, nebo jistě to povede ke zvýšenému mezinárodnímu napětí. To je třeba mít vždy na paměti. Proto je důležité, aby se trvalo na dodržování mezinárodního práva a abychom zajistili, že se v této oblasti zachová mír. Není možné, aby tady došlo k určitému eh, k nějakým potenciálním konfliktům různých stran, ale třeba vždy hledět na ty možné negativní dopady na ekologii, na ty jedinečné ekologické systémy, které tam existují a musíme chránit i lidi, kteří tam žijí, není jich mnoho, ale přesto je třeba chránit jejich životní prostředí severní oblast je čím dál tím atraktivnější pro další globální hráče, například i pro Japonsko. Japonsko pochopilo, že pokud by bylo schopné těžit nerostné suroviny, které se v oblasti nachází, či využívat ty, eh, ty nové námořní cesty, které tam eh, vedou touto oblastí, že by to bylo pro ně velice výhodné, byly by to velice velké ekonomické pozitivní dopady, které by takto vznikaly, ale my musíme chránit tuto oblast a měli bychom v této věci mít zcela jasný postoj. Rád bych tedy eh, tady uvedl několik odstavců z této zprávy. Jedná se o finanční pomoc pro infrastrukturní projekty. Tady předložíme pozměňovací návrh které tento bod ještě posílí musí tam být pouze infrastruktura, která se bude týkat vědy a nebo nějaké možné záchrany osob, které se budou v této oblasti pohybovat. Žádnou jinou infrastrukturu my v této oblasti přepustit nehodláme. Žádné výzkumné vrty pro ropu, které by otevřely cestu možné těžbě. To v žádném případě ne. Potřebujeme tedy velice dobrou spolupráci mezi veškerými aktéry a pro příští leta moratorium s nadějí, že se nám podaří pro Arktidu vytvořit udržitelný model, který se opře o obnovitelné zdroje a rádi bychom také poprosili, respektive vyzvali k tomu aby bylo zcela zakázáno vykořišťování či užívání přírodních zdrojů Arktidy. Rádi bychom se opřeli o společné prohlášení Rady a komise, které jde tímto směrem. Děkuji a nyní paní Jakoncary. Sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesitteli. Děkuji. Já jsem stínovou spravodajkou za eh, výbor, za, za skupinu socialistů zde ve výboru AFET a podobně jako kolegové i já považuji návrh za kvalitní a vyvážený. Správně zde již opakovaně bylo řečeno, že spolupráci v arktické oblasti je nutno uznat. Ne, že bychom si mysleli, že v budoucnu žádná spolupráce nebude, ale je potřeba uznat spolupráci, která probíhá v této době. Eh, Arktická rada odvedla skvělou práci. Spolupráce vůbec poskytla výborné výsledky. Co zde ovšem chybí, to je budování partnerství i v oblasti severní dimenze. Je důležité budovat partnerství mezi arktickou radou a mezi naší politikou severní dimenze. To, eh, co už bylo realizováno, přineslo dobré výsledky, ku příkladu Island a Kanada jsou pozorovateli této spolupráce a já vítám skutečnost, že úloha Ruska je v tomto textu popisována vyváženě. Co se týče předřečníků, ti hovořili o jistém moratoriu. Když se zeptáme místních eh, obyvatel a původních obyvatel, myslím, že takové uvažování, co se týče moratoria, já si myslím, že je toxické. Domnívám se, že Evropská unie a mezinárodní společenství musí být příkladem při využívání přírodních zdrojů za současného respektování práv místního a původního obyvatelstva. Eh, my teď hovoříme o oblasti, kde žijí lidé. Nejde tedy o Antarktidu. Toto není Jižní pól, toto je Arktida, kde žijí lidé. A my potřebujeme i financování na nejrůznější investice, tak abychom mohli vybudovat infrastrukturu a využívat přírodní zdroje udržitelným způsobem. Pamatujme i na to, že i arktická oblast je součástí vnitřního trhu Evropské unie. Potřebujeme mezinárodní financování pro informační technologie, železnice, silnice, letiště. To vše je důležité. Když se zamyslíme nad těmito výzvami, musíme mít na paměti i udržitelný rozvoj. Odstavce 6 a 7 jsou poněkud problematické. Úmysl za nimi je sice dobrý. Chceme povinné hodnocení dopadů investic. Již v současné době státy v oblasti Arktidy provádějí hodnocení dopadů a mohlo by být problematické něco nařizovat Kanaďanům, Norům anebo Islandianům. Těžko jim budeme říkat, že v této oblasti si mají vést lépe. To bychom jako Evropská unie vypadali jako velký bratr, který se snaží ostatním diktovat, co mají dělat. Lepší by bylo propagovat osvědčené postupy a nebo nebo porovnání výsledků. V této souvislosti můžeme hovořit i o sociální odpovědnosti korporací. Tím bychom mohli zajistit, že aktivity těch, kdo podnikají v Arktidě, budou probíhat pozitivně. Před eh, určitou dobou proběhlo setkání v Oděse. To bylo setkání poslanců parlamentů v Arktidě nebo z Arktidy a tam právě byl navržen index společenské odpovědnosti firm. Tuto myšlenku bychom mohli podpořit i v této zprávě. všichni stínoví zpravodajové i zpravodaj hovořili o zapojení místního obyvatelstva do rozvoje arktické oblasti. A vzhledem k tomu, že jediným eh, vlastně původním obyvatelstvem v Evropě jsou eh, lidé s vámi, tak by také mohli být zastoupeni v Bruselu. Možná, že bychom se jim tím přiblížili vzájemně, nebo že bychom se s nimi vzájemně přiblížili. My tuto myšlenku v parlamentu podporujeme již určitou dobu. Hovoříme o zřízení informačního střediska EU Arktida. Tolik tedy ode mě, zpráva je kvalitní. Děkuji a nyní pan Dorman. Děkuji. Eh, co také also. s také Hovoříme o prostředí v Arktidě a myslím, že v této souvislosti je třeba poukázat na nutnost vyrovnat se s budoucími výzvami souvisejícími s měnícím se životním prostředím. Také jsme o tom e, musíme diskutovat s dalšími státy, jako Kanada, Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Rusko, Švédsko, USA a také Evropský parlament se musí zapojit do diskuse o tom, co potřebujeme a co lze dělat. Arktická spolupráce ve světle COP21 v Paříži také existuje, to musíme respektovat. A také je třeba, aby Eh, obyvatelé eh, žili vlastně v rozvíjejícím se Arktidě, aby to nefungovalo jako nějaký národní park. Eh, musíme se zamyslet nad tím, jak tam bude třeba fungovat cestovní ruch, jak lze rozvíjet toto podnikání a také Někteří volají třeba potom, že by tam mohly fungovat továrny, jak by to bylo možné realizovat, aby to bylo v souladu s COP21 a víme také, že tam budou nové námořní cesty. A také eh, se můžeme zamýšlet nad otázkami záchrany některých eh, ohrožených oblastí. Také si musíme uvědomit, že se musíme snažit spolupracovat s našimi sousedy v arktické oblasti, jako například Ruskem. Severská oblast je jednou z oblastí, kde eh, jsme už eh, v dřívější spolupráci měli vlastně dobré zkušenosti a měli bychom se nadále soustředit na ty oblasti, které jsou pro Arktidu důležité a kde máme společné zájmy. Vzhledem k velkému hospodářskému potenciálu Arktidy bychom nadále se měli snažit, aby to byl region, kde vládne mír a kde je možné obecně spolupracovat. Děkuji za možnost vystoupit k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Šlek. Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poblahopřát našim kolegům, oběma spoluzpravodajům, paní Pěty Kajnen a panu Pétovi k velice vyvážené, eh, dobře připravené zprávě. Eh, jak za stranu komise, tak za, eh, tuto, eh, za tento návrh zprávy se vlastně upozorňuje seriózně na hrozbu globálního oteplování, především v souvislosti s tím, že ty environmentální změny probíhají právě v Arktidě mnohem rychleji než kdekoliv jinde na Zemi. Také eh, jsem rád, že se klade důraz na udržitelný rozvoj v návrhu zprávy, zejména pokud jde o myšlenku, že udržitelný rozvoj který se slou, skládá z kombinace vlastně života schopného společenství a také udržitelného ekosystému. Myslím, že je třeba spolupracovat s místními obyvateli a soustředit se na hlavní témata. Musíme naslouchat jejich názorům, musíme vyvíjet nějakou strategii, tak aby skutečně byli do ní začleněni. Především, eh, pokud jde o nevyhnutelný rozvoj aktidy, je třeba zajistit pokrok v různých odvětvích, který bude vycházet z principu udržitelnosti. A pra, je třeba zajistit křehké životní prostředí a i kulturu pro obyvatele Arktidy. Musíme se snažit zabránit dalšímu zhoršování zranitelného prostředí v Arktidě, protože ty ekologické aspekty jsou nevratné. Je třeba podporovat biodiverzitu, inovace a výzkum jsou klíčové pro přežití Arktidy a musíme tedy podněcovat investice jdoucí tímto směrem. V neposlední řadě také eh, těžké tupné eh, oleje eh, mohou ohrozit Arktidu, její životní prostředí a proto jsem pro zákaz těžby a přepravu těchto těžkých tepných olejů na území Arktidy. Děkuji a nyní pan Schaffhauser. Ano, vážení kolegové, Evropská unie by chtěla být přítomna všude a chce prostě mít všechno eh, pod kontrolou, všechno vést a někdy potom už eh, to není příliš eh, k něčemu. Nevím, jaký smysl má účast EU v Arktické radě, když tam je Dánsko, Finsko, Švédsko a především osm dalších členů a pozorovatelů jako Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Španělsko, Spojené království Omlouvám se, ale kladu si otázku, jaký je další přínos Evropské unie eh, v takovéto politice, kde už jsou zastoupeny dotčené země a také velké evropské mocnosti. Eh, kladu si rovněž otázky ohledně strategického zájmu Unie. Když vím, jaké jsou strategické zájmy Unie, i když ten text je vyvážený, vzhledem k Rusku, protože často, když se hovoří o strategických zájmech Unie v této chvíli, tak většinou je to kvůli tomu, aby se konflikty připravovaly anebo zmírňovaly a nefungujeme tolik jako mírotvůrce přestože bychom měli takovým mírotvorcem být. Eh, za naši frakci není žádný stínový zpravodaj a to je určitě dáno zřejmě tím, že naše frakce se domnívá, že je zbytečné, aby se EU zapojovala do takovéto dohody. Děkuji vám. Thank you very much. And now if... Děkuji a pokud někdo další nechce vystoupit, můžeme si vyslechnout komisi vystoupí za ní Felix Lenemann z generálního ředitelství Mare. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, my také jsme potěšeni, že se zorganizovalo společné zasedání výboru eh, AFET a ENVY. Jsme rádi, že společně eh, diskutujete o tomto tématu a také jsme potěšeni tím návrhem zprávy. Jak víte, eh, společné sdělení eh, vysoké představitelky a komise eh, se snažilo vlastně schrnout všechny činnosti, které probíhají v různých útvarech Evropské komisy a Evropské služby pro vnější činnost. A chtěl bych mimo jiné zdůraznit také dialog s domorodým obyvatelstvem, a zřízení fóra arktických zúčastněných stran, které mělo být takovým fórem pro vedení vlastně různých evropských nástrojů, které je možné použít k financování v oblasti Arktidy. Teď eh, tedy zřizujeme toto fórum, probíhají konzultace, které by měly vlastně schrnout, eh, jak by to mělo vypadat a chceme uspořádat akci na vysoké úrovni spolu s paní Mogherini, s komisařem Velou a několika ministry zahraničních věcí v souvislosti s tím, že Arktické radě bude na jaře předsedat Finsko. Možná jen dva komentáře k návrhům, které jsou obsaženy eh, v návrhu zprávy. Komise by eh, ráda měla více informací o navrhovaném arktickém informačním centru. Podle eh, nás udržitelné financování takového centra by bylo velkou výzvou, a možná bychom eh, ocenili tedy nějaké doplnění informací od Evropského parlamentu. Zároveň také schromažďujeme vlastně příspěvky do toho arktického fóra, chceme zřídit centrální internetovou stránku, takže už se vyvíjejí různé činnosti eh, týkající se informování o Arktidě, tak aby ty informace byly dobře využitelné a dostupné. A je to je předmětem řady eh, výzkumných projektů. Na druhé straně pak tady jsou otázky týkající se odstavců 6 a 7 ohledně eh, posíleného posuzování vlivu na životní prostředí v arktické oblasti. Existuje jasný postup pro takovéto posouzení eh, dopadů eh, v EU e a nejsme si jistí, oblasti, zda by takovéto posílené posouzení vlivu mělo skutečně nějaký smysl a také nevíme, jaké by to mělo dopady například na pravomoci eh, mezi eh, regiony. A také jsme si poznamenali se zájmem některé další komentáře, které tady zazněly. Nechci tedy zabírat příliš mnoho vašeho času, možná eh, by mohl ještě něco říct zástupce SVČ. Děkuji vám. Děkuji a teď vyslechneme za ESVČ pan Jaroševič. Ano, děkuji. I já chci říci, že skutečně vítáme tuto zprávu Evropského parlamentu. My jsme v tomto procesu již zvládli mnohé. Od roku 2008 společné zapojení všech institucí je velice cené z tohoto ohledu společné sdělení není úplné, kompletní a nepokrývá veškeré otázky, eh, které mají arktický aspekt. A takové otázky se zase eh, vyskytují v globální strategii EU pro Arktidu, jak už zde zaznělo. Společné sdělení ale jinak je poměrně obsáhlé, co se týče klíčových oblastí, to už zde také zaznělo. Jedná se o změnu klimatu, ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a mezinárodní spolupráce. A napříč těmito oblastmi jsme eh, poukázali na význam inovací a výzkumu a také na význam názoru těch, kteří žijí v Arktidě, eh, včetně původního obyvatelstva. Vidím, že eh, váš návrh zprávy je velice v souladu s tímto eh, přístupem a podporuje prioritní oblasti, které jsme načetli my. Podobně jako kolega z Evropské komise, i já bych rád položil otázku eh, ohledně odstavců 6 a 7. To je významná iniciativa, ale jako ESVČ budeme samozřejmě bedlivě sledovat vaši debatu, kde budete analyzovat dopady tohoto významného návrhu. Obecně tedy navrhujete, abychom se pustili do intenzivního zapojení eh, více, provádění vícestranných dohod. To je zcela eh, v souladu s naší linií a také Eh, vítáme eh, vaše eh, povzbuzení, co se týče arktické vědy a výzkumu. Myslím, že to posiluje i to, co chceme. My za ESVČ jedná se o zcela klíčovou přidanou hodnotu financování evropských programů, ku příkladu Horizont 2020 a dalších programů v arktické oblasti. A konečně i já Osobně bych velice přivítal odkaz na severní rozměr, o tom zde také někteří řečníci eh, se zde vyjádřili. Severní eh, rozměr je, poli, je politický rámec eh, společný, tedy Evropské unii, Rusku, Norsku a Islandu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A v závěru debaty dáme znovu slovo panu zpravodaji, panu Pajetovi. Děkuji, vážení kolegové, za veškeré připomínky. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a e, společně se svým spoluspravodajem a stínovými zpravodaji se budeme maximálně snažit, aby ve finále veškeré ty nezbytné vyvažující aspekty byly podchyceny a aby zde zůstal zachován i hlavní význam a smysl této zprávy. Děkuji vám. Za sebe chci poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na této zajímavé debatě a chci říci, že Návrhy můžete posílat do čtvrtka 12. listopadu a orientačně eh, ty pozměňovací návrhy budou hodnoceny 12. ledna a společné hlasování ve výboru Envy a AFET 31. ledna. 2017. Slovo k uzavření eh, tohoto společného zasedání, pan Elmar Blok. Děkuji mnohokrát, kolego. Myslím si, že když jsem tady tak naslouchal té diskuzi, tak z toho vyvozuji, že máme dobrý základ a nemám pocit, že bychom měli nějaké závažné problémy mezi námi. Myslím si, že v této oblasti se shodneme, že tady je strategické naše strategie a ochrana životního prostředí, že to je jako, jako náš opěrný bod že je to v našem společném zájmu a proto jsem potěšen, že jistě brzy dospějeme ke společnému postoji. Děkuji vám mnohokrát.